Non avete traduzione? Non Nemyslyšíte tlumočení? Beh, eh, non so cosa, cosa stia succedendo. Nevím, co se dnes děje, říká pan předseda. Possiamo, possiamo iniziare? Fun- Už funguje tlumočení, slyšíte? Výborně. Můžeme tedy hlasovat, a to o kompromisním návrhu číslo 3. Kdo je pro? Prosím, zvedejte ruce. Proti? Přijat. Budeme hlasovat o 34. Kdo je pro? Proti? Zamítnout. Kompromisní návrh 4. Kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromisní návrh 5. Kdo je pro? Proti? Přijat. 48. Kdo je pro? Proti? Přijat. 47 je stažen. Kompromisní návrh 6. Kdo je pro? Proti? Přijat. 53. Kdo je pro? Proti? Zamítnout. 59. Kdo je pro? Proti? Zamítnout. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromisní návrh 8. Kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromisní návrh 9. Kdo je pro? Proti? Přijat. Pozměňovací návrh 75. Kdo je pro? 75. Kdo je pro? Proti? Přijat. 76, kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromisní návrh 10, kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromis 11, kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromisní návrh 12, kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromisní návrh 13. Kdo je pro? Proti? Přijat. 108. Kdo je pro? Proti? Přijat. Přejete si elektronickou kontrolu? Dobře. Elektronicky budeme hlasovat o pozměňovací návrhu 108. Zahajuji hlasování. Chybí dva hlasy. Uzavírám nicméně hlasování. 27 pro, 25 proti je přijat. 109. Allora, eh, se pokud chcete vyložit eh, své myšlenky, tak prosím posléze a možná do mikrofonu. Přejete si promluvit, pane Kasulisi? Pane Kasulisi? Pane předsedo, Nefungovalo eh, moje hlasovací zařízení. Dobře, prosím, oznamte způsob, jim jste hlasoval a můžete hlasovat s vydnutím ruky. Byl jste proti? Takže je to 27, 26, 27 pro a 26 proti. Ohlas tedy je přijat pozměňovací návrh. 108 schválena. 111, kdo je pro? Proti? Zamítnout. Připadá mi to zamítnuto. Já jsem dost dobře neviděl. Dobře, elektronicky hlasujeme o 111. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Chybí dva hlasy. Uzavírám hlasování. 34 pro 20 proti přijat. Prosím, zvedejte ruce, abych vás viděl. Kompromisní návrh 14 má tři části. První část kompromisního návrhu. Kdo je pro? Proti? Přijata. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Přijata. Třetí část. Kdo je pro? Proti? Přijata. 114. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 115. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Kompromisní návrh 15. Kdo je pro? Proti? Přijat. 124. Kdo je pro? Proti? Řekl bych, že je zamítnut. Zahajujeme tedy elektronickou kontrolu ehm, pozměňovací návrhu 124. Je zahájeno hlasování. 52 hlasujících. 54. Uzavírám tedy hlasování. 38 pro, 16 proti. Přijat. Omlouvám se, ale pokud nebudete zvedat ruce, neuvidím vás. Kompromisní návrh 16. Kdo je pro? Proti. Přijat. 128. Kdo je pro? Proti. Zamítnut. 129. On byl součástí 16. 132 tedy. S ústním pozněvacím návrhem paní Lunaček. Kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromisní návrh 17. Kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromisní návrh 18. Kdo je pro? Proti? Přijat. 141. Kdo je pro? Proti? Zamítnout. Kompromisní návrh 19, kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromisní návrh 20, kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromisní návrh 21, kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromisní návrh 22, kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromisní návrh 34, kdo je pro? A to jsou dvě části. Takže první část, kdo je pro první část? Proti? Přijata. Druhá část, kdo je pro? Proti? Nejsem si tím jist, takže hlasujeme elektronicky o druhé části kompromisního návrhu 34. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, uzavírám hlasování. 34 pro, 21 proti, přijata. Kompromisní návrh 23, kdo je pro? Proti. Přijat. Kompromis 24, kdo je pro? Proti. Přijat. 196, kdo je pro? Proti. Zamítnout 197 a 198. Kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromis návrh 25. Kdo je pro? Proti? Přijat. 26. Kompromis návrh 26. Kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromisní návrh 27. Kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromisní návrh 28. Kdo je pro? Proti? Přijat. Pozměňovací návrh 214. Kdo je pro? Proti? Přijat, podle mne. Přejdeme k 215. Kdo je pro? Ne. Omlouvám se, říká předsedající. 217. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Kompromisní návrh 29. Kdo je pro? Proti? Přijat. 221. Kdo je pro? Proti? Přijat. 224. Kdo je pro? Proti? Přijat. 225. Kdo je pro? Proti? Přijat. 226. Kdo je pro? Proti? Přijat. 228. Kdo je pro? Proti? Není to úplně jasné, omlouvám se. 228 zkontrolujeme elektronicky, prosím, eh, hlasujte. Všichni hlasovali. Uzavírám hlasování. 30 pro, 24 proti. Přijat. 232. Kdo je pro? Proti? Přijat. 233. Kdo je pro? Proti? Přijat. 234 odpadá. 235 s ústním pozměňovacím návrhem pana Salafranky. Kdo je pro? Proti? Přijat. 237. Kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromisní návrh 30 ve třech částech. Kdo je pro první část? Proti? Přijata. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zamítnuta. Třetí část, kdo je pro? Pokud si přejete kontrolu, prosím, tedy o druhé části kompromisního návrhu 30 zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, uzavírám hlasování. 19 pro, 35 proti, zamítnuta. Třetí část. Kdo je pro? Proti? Řekl bych, že je přijata. Dobře, budeme elektronicky kontrolovat třetí část kompromisního návrhu 30. Hlasování zahájeno. Všichni hlasovali. Dvacet devět pro, dvacet pět proti, přijata. teď odpadá několik pozměňovacích návrhů. Kompromisní návrh 31. Kdo je pro? Proti? Přijat. 244. Kdo je pro? Proti? Přijat. 245 a 6. Kdo je pro? Proti? Přijat. 247. Kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromisní návrh 32. Kdo je pro? Proti? Přijat. 257. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 258. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 259 ten ne, protože 12 byla přijata, takže 260, kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromisní návrh 33. Kdo je pro? Proti? Přijat. 266, kdo je pro? Proti? 267, 269 a 270. Kdo je pro? Proti? Přijat. 271 ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Přijat. 272 pro, proti, zamítnut. 273 pro, proti, Řekl bych, že je schválen. 274, kdo je pro? Proti? Zamítnut. Odpadají. 278. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 279. Kdo je pro? proti, přijat. 280. Kdo je pro? Proti? Přijat. 281. Kdo je pro? Proti? Přijat. 282 pro, proti, zamítnout. 283 a 4. Kdo je pro? Proti? Přijat. 285. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Neviděla jsem pořádně. Ruce až 285 zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Neviděl jsem, jak hlasujete, proto kontrolujeme elektronicky. 26 pro, 25 proti, takže ohlas prošel. Dvěstě osmdesát šest. O něm budeme hlasovat. Ano, kdo je pro? Proti? Přijat. 287 pro. Proti? Přijat. 288 kdo je pro? Proti? Zamítnut. 289 pro? Proti? Přijat. 290 pro? Proti? Přijat. 291, 2 a 3. Kdo je pro? Proti? Přijat. 294 odpadá. I 295 odpadá. Budeme hlasovat o úvodních ustanoveních. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zamítnout. 6 pro Proti? Přijat. Sedm ne. Šestka byla přijata. Osm, kdo je pro? Proti? Zamítnut. Devět, kdo je pro? Proti? Zamítnut. Deset, kdo je pro? Proti? Zamítnut. Jedenáct, kdo je pro? Proti? Přijat. 12, kdo je pro? Proti? Přijat. 13, kdo je pro? Proti? Zamítnut. Kompromisní návrh 1, kdo je pro? Proti? Přijat. 15. S ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromisní návrh 2. Pro? Proti? Přijat. 17. Identický s 20. Kdo je pro? Proti. Přijat. 21 pro. Proti. Přijat. 22. Pro. Proti. Zamítnut. Aspoň mi to tak připadá. 23. Pro proti, přijat. 24 s ústním pozměňovacím návrhem, pro, proti, přijat. 25 pro, proti, přijat. 26 odpadá, Bylo součástí kompromisu návrhu 1 a přijeme k pozměňovacímu návrhu číslo 1 s ústním pozměňovacím návrhem, jde pro, proti, přijat. Dva pro, proti, přijat. Tři pro, proti, přijat. Čtyři pro, proti, přijat. Teď tu jsou eh, kompromisní návrhy od INTA, číslo jedna, kdo je pro? uděláme unblock oba dva kompromisy návrhy od INTA, pokud s tím souhlasíte. Ne, nesouhlasíte. Takže jeden po druhém. Kompromisní návrh jedna, kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromisní návrh dva, INTA, kdo je pro? Proti? Přijat. Vše je tedy pokryto tímto hlasováním a přejdeme eh, ke kompromisnímu návrhu. ITRE 1, kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromisní návrh ITRE 2, kdo je pro? Proti? Přijat. A nyní budeme elektronicky hlasovat o celé zprávě. Zahajuji hlasování. 54 hlasovalo, jeden z kolegů tedy ještě nehlasoval. Uzavírám hlasování 52 pro, jeden proti. Blahopřeji tedy zpravodaji. Zpráva je schválena. Complimenti anche al segretariato che ha fatto un lavoro egregio. Děkuji také sekretariátu, který vykonal velký kus práce. Včera to bylo i jasně patrné z projevů kolegů, kteří o tom včera hovořili a tak chválili sekretariát. Následuje strategie Evropské unie pro Baltské moře a úlohu makroregionů v budoucí politice soudržnosti. Budeme hlasovat. Kompromisní návrh 1. Kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromisní návrh 3. Kdo je pro? Proti? Přijat. Kom- pozměňovací návrh 23. Kdo je pro? Proti? Přijat. 24. Pro? Proti? Přijat. 25 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Přijat. 26. Opět s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromisní návrh 4. Kdo je pro? Proti? Přijat. 35. Kdo je pro? Proti? Přijat. 36. Kdo je pro? Proti? Zamítnout. 37. Kdo je pro? Proti? Řekl bych, že je přijat. 38 pro. Proti přijat. 39 pro. Proti přijat. Elektronické hlasování o návrhu stanoviska, o, o závěrečném ustanovení. Padesát tři hlasujících. 52 hlasující, 42 pro, nikdo není proti, 10 se zdrželo. Blahopřeji navrhovateli. Tímto končím eh, hlasování. Dáme si pětiminutovou pauzu, než budeme pokračovat dál v našem pořadu jednání. Bene, colleghi, se, se siete... Vážené kolegyně a kolegové, pokud eh, jste připraveni, můžeme eh, pokračovat ve schůzi s mírným předstihem, což nám umožní, abychom se mohli podrobně věnovat tématu, protože naše další téma je mimořádně zajímavé pro náš výbor, Prosím vás, abyste zaujali svá místa, abychom se mohli pustit do práce. Děkuji vám. Tedy, jak jsem říkal, touto eh, rozpravou začíná nová fáze vytváření eh, Evropské služby pro vnější vztahy. Konečně máme legislativní text, se kterým můžeme pracovat. Vysoká představitelka místo předsedkyně předložila pár dní po svém zvolení Eh, text komise Evropská přijala dva návrhy změny finančního nařízení a eh, statutu zaměstnanců a proto jsme pozvali pana Christophera Fena, který bude dnes zastupovat paní Ashton, doktora Žanžana z generálního ředitelství eh, pro rozpočet zodpovědný za rozpočet tedy, a paní Suka, která je z ředitelství lidských zdrojů zodpovědná za eh, status zaměstnanců a zastupuje tedy Evropskou komisi v této oblasti. Jak vidíme, vyjednávání je velice složité a to jak kvůli samé podstatě tohoto návrhu. Už vícekrát eh, se o tomto eh, říkalo, že je to revoluční návrh, podobně jako zavedení jednotné měny. Mohli bychom tedy uvést takovou analogii. Eh, Lisabonská smlouva je tím pro zahraniční politiku, čímž byla maustrická smlouva pro euro. Je tu celá řada aktérů, kteří se účastní tohoto vyjednávání. Ehm, zahraniční věcí, ministerstvo zahraniční věcí byla uznána e, kompetence v této oblasti, nicméně třeba bychom spolupracovali s výborem pro zahraniční věci, pro rozpočet, pro kontrolu rozpočtu, s výborem e, právním, takže já zde vítám e, zástupce těchto výborů a také zástupce výborů, které bude třeba konzultovat pro jejich stanoviska ehm, ještě, tedy než eh, dám slovo hostům, chci ocenit eh, práci našeho zpravodaje pana Broka, který s naší podporou za poslední týdny se věnoval konzultacím a informování jednotlivých aktérů, kteří se účastní tohoto vyjednávání. Už se spolupracoval s kolegou Frouštatem z výboru pro ústavní záležitosti, vykonával skutečně vysoce hodnocenou práci po tyto týdny. Takže začíná je paním, panem Kristofersnem. Eh, vyslechneme naše hosty. Prosím, pane Kristofersne, eh, snažte se dodržet eh, časový limit pěti minut, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, za to, že budu se moci vyjádřit k návrhu rozhodnutí rady, které bylo prezentováno paní Ashton. Já očekávám, že na základě slyšení paní Ešten také pro vás nebude návrh rozhodnutí žádným překvapením, protože její návrhy jsou v tomto návrhu obsaženy. Chtěl bych také dodat, že ve srovnání s tím, co navrhl Evropský parlament 22.10., tak tady není žádný velký rozdíl mezi návrhem z této doby a mezi tím, co je obsaženo v návrhu rozhodnutí. Zpráva z října 27. to je zpráva Koreperu to byl milník eh, pro tuto zprávu. Doba již pokročila od října a parlament předložil další nápady a myšlenky. Což je velice pochopitelné, protože, jak jste sám řekl, Jedná se o velice komplexní a složité téma, které jste nazval revolučním tématem. Já bych řekl, že je to návrh na zřízení služby, který nemá žádný příklad. Nemůžete vycházet z organigramu nějakého ministerstva zahraničí, ze kterého by se vycházelo, protože Evropská vnější služba bude obsahovat daleko více složek a aspektů. Vra v rámci vnější služby máte daleko složitější finanční nástroje a pak máte také operační kapacity, které se týkají vojenských a také humanitárních eh, kapacit. Potom jsou tady různé toky instrukcí, které fungují jinak než na normálních ministerstvech. To znamená, že se jedná o jedinečnou strukturu, kterou musíme vybudovat. To tedy znamená, že je velice těžké navrhnout přesná řešení my se snažíme ze všech sil, ale my si uvědomujeme, že budeme muset naše struktury během doby přizpůsobovat. A proto také předpokládáme revizi, například v roce 2012 a pak 2014. A to je také, proč velice opatrně navrhujeme jednotlivé části organigramu v našem rozhodnutí nenajdete komplexní organigram, protože se domníváme, že je důležité postupovat pružně, tak abychom mohli postupovat podle zkušeností. Mě není konkrétně bych se chtěl vyjádřit k různým aspektům. Kde došlo k vývoji pozice Evropského parlamentu, to se týká rozvojové politiky. V minulém roce jste zdůrazňovali především to, že by měly být rozlišovány státy AKT a ostatní země. A nyní jste toho názoru jako paní Ashton, že nemá smysl rozlišovat země na země AKT a ostatní země a že prvky rozvojové politiky se mají vztahovat na celý svět. Základní otázka, kterou musíme vyřešit, je, jak toto uděláme, aniž bychom specifičnost naší rozvojové politiky. A snažili jsme se tedy vybudovat strukturu, která snad vás uspokojí. Na jedné straně Ústředním bodem je plánování rozvojových programů v rámci Evropské vnější služby a na druhé straně se uchovává autonomní eh, rozvojová politika pro eh, komisaře pro rozvoj, který neustále se bude účastnit plánování, ale uchová si svou nezávislost. Tento návrh pro základní eh, pravidla eh, jsou jen jedním ze tří eh, prvků. A na závěr chci ještě poznamenat, že vysoká představitelka od samého počátku hovořila o tom, že se jedná o balíček, na kterém se musíme tedy shodnout všechny zúčastněné strany. A tomu je zapotřebí mít i stanovisko Evropského parlamentu. Víme, že lze dojít dohody jen, pokud se shodneme na všech prvcích tohoto balíčku. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane Kristofersene. Slovo předám doktoru Žanžanovi, generálnímu řediteli Komise pro eh, rozpočtové otázky. Prosím, opět máte pět minut. Děkuji, pane předsedo. budu relativně stručný. Z rozpočtového hlediska je to pravděpodobně tak, že nejdřív přijdou politická rozhodnutí a pak jejich důsledky. Nyní zřizujeme velice specifickou službu, která má jakousi vlastní samostatnost. Tato služba je Eh, nezávislá i rozpočtově. Také s ohledem na správní výdaje. S ohledem na provozní výdaje, tak tyto výdaje jsou podle smlouvy i nadále pod výdaji komise. Má to jisté důsledky. Za prvé, při správních výdajích si musíme uvědomit, že diplomatická služba stě se stává jakási instituce, bude mít vlastní finanční nařízení. A proto je třeba změnit první článek tak, aby podle finančního nařízení byla tedy diplomatická služba institucí. A za druhé, co se týče diplomatických úkolů, tak diplomatická služba bude podléhat udílení absolutoria ze strany parlamentu. V oblasti financování jsme stáli před poněkud citlivou otázkou. Diplomatická služba je, jak jsem řekl, samostatná a není závislá na komisi. Pro vedoucí delegací se tedy otvírá otázka, do jaké míry mohou míti operativní výdaje a dávat na ně rozpočtové prostředky, když v podstatě pro ně nemají pravomoci. Máme zde sice diplomatickou službu, ale nemáme zde odpovídající příkazní řetězec a proto jsme se snažili to nějakým způsobem vyřešit. A dospěli jsme k názoru, že vedoucí delegací jsou zástupci celé Evropské unie, zastupují ji navenek a toto platí i pro provozní výdaje. Nalezli jsme tedy jisté řešení, A dospěli jsme tedy k tomu, že vedoucí delegací jsou jmenováni vysokou představitelkou a v tomto příkazním řetězci jsou tedy součástí řetězce a jsou oprávněny vydávat náklady na oblasti, které se týkají jejich činnosti. Týká se to tedy provozních prací. Je ovšem důležité ještě některé aspekty pozměnit, ale v zásadě stávající systém zůstává. Týká se to generálního ředitelství ETKO a generálního ředitelství pro rozvoj. Zde tyto dvě generální ředitelství předají kompetence vedoucím generací a vedoucí generací budou moci provádět rozpočet decentralizovaným způsobem. Vedoucí delegací tímto způsobem do, budou dostávat příkazy a Budeme mít i interní kontrolní mechanismy komise, zejména co to týká interního finančního nazíření. Z tohoto pohledu budou mít vedoucí delegací povinnosti, které se týkají kontroly výdajů a v podstatě zůstaneme u stávajícího systému. Mí zástupci vám ještě přesně vysvětlí, jaké konkrétní dopady to bude mít. Protože já chci říci, že takovéto aspekty, jakožto předpisy pro audity, platí i nadále. Jistě víte, že diplomatická služba bude mít své vlastní auditory pro správní výdaje. Nehledě na to, si myslím, že v podstatě k tomu již nemám, pane předsedu, co dodat. Protože pokud jasně řekneme, že správní výdaje jsou výdaje diplomatické služby a provozní výdaje za ty bude odpovědná i nadále komise, tak v podstatě je důležité to pouze dořešit prakticky. Pro všechny vedlejší otázky momentálně Nepotřebujeme zvláštní řešení a proto bych nyní dospěl k závěru své prezentace. Děkuji, říká pan předseda. Děkuji, pane předsedo. Personální otázky jsou velice zásadní. Takže více detailů o této záležitosti najdete v rozhodnutí Rady o vnější službě a také v jednotlivých rozhodnutích, které bude schvalovat vysoká představitelka. My nyní hovoříme o obecném rámci je zde článek 27 který, o smlouvy Evropské unie, který doplňuje eh, personální strukturu. Vy vidíte, že tito úředníci budou z komise, z Evropského parlamentu, z institucí a také z členských států, tak, aby všechny tyto osoby měly rovný přístup k vnější službě, museli jsme změnit eh, personální řád, protože v současné době se postupuje tak, že prioritu mají vždy, přednost mají vždy vždy úředníci institucí a pracovníci institucí tak, abychom usnadnili integraci diplomatů z členských států, tak tady máme možnost zvláštních opatření. To znamená, jestliže budou všichni témě, eh, na tom stejně, tak eh, potom mohou dostat přednost právě úředníci, zaměstnanci z členských států. A přístup budou mít také zaměstnanci všech institucí v Evropské unii tak abychom integrovali národní diplomaty, také vytváříme kategorii e, přechodných agentů. A to je něco podobného, co má také Evropský parlament. To jsou dočasní pracovníci, zaměstnanci a Toto bude umožňovat zaměstnancům, aby měli smlouvy například na čtyři roky a lze je potom několikrát prodloužit. Potom druhá věc je ta, jak umožníme mobilitu mezi institucemi. Tady jsou dvě základní změny. Jedna změna je ta, že umožňujeme transfer, přechod mezi institucemi, vnější službou, radou a komisí na základě dohody mezi institucemi. V současném eh, služebním řádu tato možnost zakomponována není takže zaměstnanci budou mít možnost přecházet na základě dohody mezi institucemi, mezi jednotlivými institucemi. Toto bude zatím výjimka a uvidíme, jak se toto osvědčí. Potom Další usnadnění mobility je právo na návrat. To znamená, že všichni zaměstnanci vnější služby mohou pot potom požádat o práci v původní instituci a oni budou mít stejná práva jako interní kandidáti. V neposlední řadě chci také se zmínit o zvláštním případě pracovníků v delegacích. Já začnu s vedoucími delegací, jak o tom hovořil kolega, tak vedoucí delegace budou pověřeni řízením a prováděním rozpočtu komise. Bylo tedy schváleno, eh, že nominace vedoucích bude prováděna vedoucí vysokou představitelkou a bude k dispozici určitý seznam uchazečů, se kterým musí komise souhlasit my tady máme ještě další modifikaci služebního řádu a to znamená, že pracovníci budou úkolováni jak vedoucími delegací a také se předpokládá, že pro úkoly komise mohou tito pracovníci být úkolováni i komisí. To jsou základní změny ve služebním řádu. Pokud se týče postupu, tak já chci říci, že v současné době nemáme zatím na stole žádný návrh, protože my vyjednáváme s odborovými organizacemi. Jednání bylo zahájeno minulý týden a až bude dokončeno, tak budeme také potom konzultovat s výborem pro služební řád. Děkuji vám za pozornost. Grazie, doktoresa. Děkuji vám, paní doktorko Suka. Nyní přejdeme k řečníkům. Pan Brok, žádám vás, abyste hovořil stručně, jen prosím tři, čtyři minuty, nebo lépe dvě. Eh, dvě. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že je to opravdu těžký úkol, protože potřebujeme dohodu nejenom s paní Eštonovou, ale potřebujeme shodu také mezi radou, parlamentem a komisí. A my zde máme různé právní situace a v podstatě každý má veto v této záležitosti. A proto opravdu můžeme postupovat pouze, když budeme mít vzájemnou důvěru. Z mého pohledu, z pohledu parlamentu, zde máme dvě věci, kterých je třeba dosáhnout. Ta první věc, a zde souhlasní se všemi, je to, abychom měli fungující, efektivní eh, zahraniční zastoupení Evropské unie. To je náš politický úkol vyplývající z Lisabonské smlouvy a my se budeme snažit pomoci tomu, abychom tomuto úkolu dostáli. A druhá věc, to jsou práva Evropského parlamentu, která se týkají rozpočtu, kontroly absolutoria, ale jde také o politická práva, která jsou velice důležitá. A zde máme celou řadu problémů, které já ještě vidím. Také v tom návrhu zde bych rád si vyžádal jistá vysvětlení a je jasné, že bude třeba ještě o celé věci vyjednávat. Co se týče té doložce o revizi 2012-2014, to je dobrá věc ale e, není možné, abychom vlastně na tu revizi vše přesouvali. Ty instituční otázky, základní otázky musíme vyřešit nyní. Nemůžeme e, se vlastně nechat uchlácholit a odložit to až na tu revizi. A zde máme otázku, a tu jsme slyšeli pana Blanchon a paní Gressler se na to jistě ještě zeptá. A jde o to, můžete nám vysvětlit, když tam máme ten článek 1 finančního nařízení, které má být, který má být změněn, no jakým způsobem tedy se v rámci této změny zachovají kontrolní práva Evropského parlamentu, co se týče rozpočtu? tak, aby teda byla, ta, by ta práva byla stejná, jako kdyby se jednalo o službu komise. Pro nás naše pozice je jednoduchá. Pokud je to dílem součástí komise a budete mít statut například jako OLAF, tak ten problém zde vůbec nevystává a je vyřešen. A pokud chcete jiné řešení, tak nás musíte přesvědčit o tom, jakým způsobem potom zaručíte našemu parlamentu stejná práva. A k tomu jsem ještě neslyšel dostatečná vysvětlení. A další věc, to je otázka, kterou bych chtěl rád položit panu Kristofersonovi. Jde mi o to, jakým způsobem chcete zajistit politická práva parlamentu pomocí procesu konzultace. A týká se to mandátu, týká se to misí a vyjednávání. Týká se to otázek, které souvisí s eh, vývojem strategií, s eh, vůbec eh, rozvojem celé zahraniční politiky. Jakým způsobem chcete, a týká se to také útvarů, jakým způsobem chcete do toho zahrnout Evropský parlament a kde konkrétně k tomu dojde, protože nám jde o konkrétní praktickou spolupráci. Není tedy možné, abychom měli, nejedná se pouze jenom o finanční nařízení a služební řád. Já bych tedy chtěl říct, že pro nás je to klíčovou otázkou, stejně tak jako otázka rozpočtu. Protože my vlastně tomu celému podřídíme náš další postup. A další věc, kterou chci říct, se týká právě služebního řádu. Chci říct, že ve smlouvě není zakotveno, že jedna ze tří, jeden ze tří tří pilířů, tedy Rada komise a členské státy, že každá z těchto organizací poskytne třetinu. Tak to tam není. Ve smlouvě jsou pouze tři prameny, ale není tam uvedeno, kolik tedy z které instituce půjde. Protože ve většině případů, eh, pan Christopherson a Paul Almeida to nezmiňovali, protože to už jsou otázky, které se týkají komunitárních politik. V tomto případě přece není možné, aby tedy úředníci společenství, kteří z komise byli v, měť, byli v menšině v, co se týče zaměstnanců z diplomatické služby. Takže já bych se rád k tomuto vyžádal vysvětlení a dál bych chtěl taky vědět, um, a týkáte se těch pracovníků na dobu určitou z členských států, podle kterých kritérií budou tito lidé vybíráni. Já nevím, zda je to dobrý nápad, aby se zde postupovalo podle statutu parlamentních asistentů. Já si myslím, že v Evropském parlamentu by se žádný poslanec nepostavil za toto řešení a proto bych vás poprosila, abyste se tomu ještě věnovali. Bylo se řešeno, že je možné tyto smlouvy prodloužit. Kdo o tom rozhodne? Členský stát? Či o tom budou rozhodovat úředníci? Pokud to bude členský stát, který rozhoduje o tom, zda pracovník smí zůstat či ne, tak zde má, budeme mít vždy větší lojalitu k členskému státu než ke vlastní diplomatické službě. A to nesmíme připustit, protože pokud členský státu bude pokázet celá jedna třetina zaměstnanců, tak nebude zajištěna dostatečná lojalita vůči diplomatické službě. Děkuji, děkuji panu Brokovi a nyní zde bude mít eh, slovo paní Gresle. Děkuji, pane předsedo. Pan generální direktor hovořil o kreativitě. Já si myslím, že to jsou věci, které jsou samozřejmě nutné v těch návrzích, protože ty návrhy závažně porušují evropské rozpočtové právo. Evropské rozpočtové právo tak, jak vypadá, tak je, je tedy ohroženo a my to vidíme s obavami. protože opravdu ty návrhy porušují evropské rozpočtové právo, protože se snaží vytvářet organizaci mimo komisi. A všechny tyto problémy bychom neměli, pokud by se nám podařilo nalézt řešení jakési organizace, která by byla uvnitř komise. Ty kompetence z rozpočtového hlediska budou mít tedy vyslanci Evropské unie ve třetím státu. Tento vyslanec tedy bude vydávat prostředky komise. A toto je pro nás nepředstavitelné. Všechny zkušenosti, které již máme, nám jasně ukázaly, že směšování kompetencí není dobrým řešením, protože je to netransparentní a nemáme zde jasnou odpovědnost. Proto prosím, aby celé toto bylo ještě prověřeno. Já vidím, že pravděpodobně bez záměru zde dochází k porušování rozpočtového práva, pravděpodobně proto, že lidé, kteří to navrhli, eh, se tuto problematiku dobře neznají. A další věc, střed střed zájmu, střed priorit, to je také velký problém. Vidíme, že zde dochází k výstavbě jakési organizace, která pravděpodobně bude rozhodovat neefektivně a to bude problém i pro Janové poplatníky. Zatím vidíme, že žádný komisař zde nemá pravomoc dávat příkazy. Já si myslím, že to není dobré ani pro vysokou představitelku, která tímto způsobem bude mít obrovskou odpovědnost za věci, za které v podstatě nemůže. A zde máme ještě navíc problém s absolutoriem. Momentálně eh, podle smlouvy máme právo udělovat absolutorium pouze komisi. Pro ostatní instituce jsme chtěli mít politické absolutorium, ale v podstatě nemíme, co to vlastně znamená. Ale z doposud nemáme absolutorium pro další instituce. Takže bychom potřebovali jakési zajištění toho, co je v návrhu, tak aby naše parlamentní práva byla zohledněna. A jak říkám, je to tedy velké porušení naší finanční odpovědnosti a proto je důležité, abychom opravdu věnovali zvýšenou pozornost diplomatické službě. V návrhu máme hierarchizaci komise, protože diplomatická služba je odpovědná za přípravu návrhu komise. Tak to v návrhu je. Máme zde mnoho úrovní, kde komise vydává prostředky. Například na úrovni přípravy je to ta alokace do zemí, pak zde máme ten vývoj strategických dokumentů, pak zde máme roční aktivitu, ten program. V návrhu eh, Komise v návrhu je, že eh, služba EAS bude opravdu odpovědná za všechny tři to oblasti. Bude to tedy výkona agentura, která bude za to odpovědná. Ale já si to z praktického hlediska v praktickém životě nedovedu představit, jak by to mělo fungovat. Protože doposud zde byla finanční odpovědnost komise a zodpovědnost komise. A problémem bude i personál, protože momentálně vydávají evropské prostředky pouze úředníci Evropské unie a na to jsme hrdí. Pokud budou mít eh, diplomaté stejnou pravomoc, tak zde budeme mít problém s odpovědností. Momentálně evropští úředníci jsou odpovědni do výše jednoho ročního platu za chyby, které kterých se dopustí, a to je skvělá věc. Ovšem tuto praxi nemohu uplatňovat v případě vnitrostátních eh, národních diplomatů, protože oni, jsou, oni mají imunitu. Jakým způsobem tedy mohnu pohled k zodpovědnosti německého diplomata, který například působí v Evropské v Severní Koreji, pokud poruší evropské rozpočtové právo. Nebudu mít možnost. A celá řada ustanovení v návrhu paní Eštonové, které se týkají rozpočtových práv a personálních práv, k tomu bych chtěla říct, že z hlediska personální by bylo pro nás dobré, kdyby tyto návrhy z toho opět vyjmula. Tyto návrhy jsou velice podrobné, ale já si myslím, že není nutné, aby zde, bychom zde měli natolik podrobné návrhy. Protože v případě vymáhání práva potom budeme mít problém s tím, že jisté věci vůbec nebudeme schopni vymáhat. Děkuji. Děkuji, paní Gresle. Slovo má pan Gualtieri též za rozpočtový výbor. Na tři, čtyři minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Řekl bych, že i v rozpočtovém výboru jsme vedli e, diskuzi, která vypovídá o tom, že ten balíček má jasné obrysy. V něm se snažíme smířit eh, dva požadavky, tedy rozhodnutí, eh, že vnější služba má eh, spočívat mimo komisi a na druhé straně je tu požadavek, eh, aby platila práva komise i v rámci vnější služby což odděluje tedy administrativní výdaje a provozní výdaje uvnitř komise a mimo komisi. A pak dochází k subdelegaci šéfů delegace, čímž pádem mají takovou situaci, v ní sedí na dvou židlích jsou pak zodpovědní za mm, plnění rozpočtu. Není pochyb, že tento návrh, takovýto hybrid, působí problémy. Na rozdíl od kolegyně Gresle nevidím tyto problémy tolik eh, v kontrolním právu parlamentu nad kontrolou rozpočtu. Naopak z té diskuze vyplynulo, že Eh, oddělená autonomní administrativní sekce služby, vnější služby, eh, naopak vyjasňuje eh, proces absolutoria. Na druhé straně je třeba říci, že tu jsou problémy týkající se výkonnosti, účinnosti. A proto my jako parlament eh, chceme, aby služba fungovala podobně jako OLAF, tedy aby fungovala v rámci komise. My musíme vědět eh, především to, že se jedná nejen o administrativní problém, eh, problém administrativní výkonnosti, efektivity, Eh, jedná se také o problém historický, nejedná se jen o konsenzus, který už dala komise tomuto rozhodnutí rady a to, že daná služba bude fungovat mimo komisi. Jedná se o politicko-historický eh, problém, který plyne z toho, že vzniká tedy nová vnější eh, struktura, která je vstažena k zahraniční politice, zaměřena především na bezpečnost a um, obranu. A tyto politiky se velice obtížně převádějí na eh, celoevropskou úroveň. Je tedy třeba mít jasno v tom, zda tento hybrid má směřovat k renacionalizaci toho, co je komunitární, nebo naopak, zda tento hybrid má být etapou ke komunitarizaci eh, celé vnější aktivity Evropské unie. Pokud Evropský parlament eh, má najít tedy svou pozici na tomto terénu, eh, tak eh, myslím, že parlament musí hovořit o několika zásadních konkrétních problémech. Za prvé, spíše než kontrola rozpočtu jedná se o politickou kontrolu ze strany Evropského parlamentu. Je tam příliš mnoho nedostatků v této stránce. Nejen v celém tom návrhu, ale v celém balíčku návrhů. A opravdu podle mne je velice znepokojivé a e, nejasné to, proč parlament má e, vést e, nějaký dialog, má se dohodnout, ale komise následně vede diskuzi dál a přitom se vrací ke starému schématu, předlisabonskému. A to je pro nás skutečně nepřijatelné. A pak tu jsou další základní body. Jedním z nich je, že velice obtížně můžeme diskutovat o nějakém návrhu, pokud tam nemáme přílohu. Tato otázka týkající se toho, kolik členů komise nebo kolik položek komise se přestěhuje do této služby. To se týká i autonomie dalšího vývoje ano, má to být takový společný, eh, společný začátek. To znamená, že eh, komise za komisaře jedná. Ale tady Jde o to, abychom věděli, zda ty osoby, které konkrétně budou vykonávat danou práci, budou osoby, které to dnes konají v DG Relax nebo v DG Deve v komisi, a nebo naopak dojde k disperzi, eh, k roztříštění těchto kompetencí a schopností a profesionalistí a ke kapacity jednat eh, pro rozvoj. A pak tu jsou další zásadní problémy, o kterých zde bylo hovořeno. Kolega Brok o nich mluvil. A je opravdu naléhavé, abychom eh, zásadním způsobem projednali. Děkuji vám, pane Gualtieri. Předám slovo našim hostům, opět v onom pořadí. Rozdělte si prosím své, eh, kom, své odpovědi. Jen vás prosím, hosté, respektujte tři čtyři minuty řečnického času. Doktor Kristofer jako první. Um, Děkuji. Začnu s otázkou pana Broka týkající se politické odpovědnosti. Je bez pochyb, že bude třeba zabezpečit politickou odpovědnost v rámci tohoto procesu. To je to, co nám ještě zde chybí určitým způsobem. Vysoká představitelka jasně řekla, že současná, tedy vnější služba bude, tedy současné delegace budou se muset přizpůsobit struktuře vnější služby. Ona také se jasně vyjádřila ke jmenování vysokých úředníků a také hovořila o odpovědnosti vůči parlamentu a zde vidíte, že ona hodlá také umožnit Evropskému parlamentu, aby společně rozhodovalo o obsazení vysokých funkcí. ona si velice uvědomuje rozpočtové pravomoci parlamentu a než se vždy pustíme do určitých akcí, vždy si budeme konsultovat s parlamentem, tedy do akcí, které budou mít velké rozpočtové dopady. Ale jsou tady ještě další prvky. Některé z těchto aspektů jsou spojené s dalšími e, potřebami. To znamená, že je třeba například mezinárodní dohody vždy konzultovat, ale se to také týká e, rozhodnutí v rámci komatologie ve vztahu k rozvojovým programům paní Ashton se domnívá, že je třeba postupovat v rámci konzultací a e, budeme o tom ještě hovořit. tedy na kolaterálním fóru se o tom bude rozhodovat. Já jedné věci úplně nerozumím. Kdysi eh, za slovinského předsednictví byla zde myšlenka, že třetina pracovníků by měla být z rady, z členských států a také z komise potom se ztratila třetina z rady a takže máme zde stále ještě jenom tu třetinu z členských států. Podíváte-li se na čísla, tak je jasné, že většina zaměstnanců bude z komise. To je, odkud budeme mít většinu zaměstnanců, kde se bude provádět nábor. Já si myslím, že to bude asi 600 až 700 úředníků z komise, kteří budou ve vnější službě od počátku. 55 eh, lidí bude z rady a pak to budou také pracovníci z různých dalších institucí, včetně dvou tisíc vojenských při... lidí pracující ve vojenské oblasti. Takže z komise to bude minimálně 50%, takže s tím si myslím, že žádné potíže nebudou. A pokud se týče generálního ředitelství rozvoj, my navrhujeme, aby také část eh, tohoto ředitelství se přesunula do vnější služby a tam spolupracovala například eh, s Afrikou, protože my zatím nemáme žádné specialisty zaměřené na Afriku. Takže lidé, kteří jsou v současné době v generálním ředitelství pro rozvoj v zeměpisném oddělení se přesunou do vnější služby. A nyní pan Sanjang. Merci. Merci, président. Je... Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych ještě jednou trvat na jedné věci. To vše, co se týká těch provozních výdajů, na tom se vůbec nic nemění, co se týče role komise. Je to, pod, na, je to vlastně přímé provádění smluv a smlouvy zde hovoří velice jasně, je to článek 317. Zde je zakotveno, že komise je odpovědná pro provádění rozpočtu a ve druhém odstavci se píše, že finanční nařízení je uděláno tak, že každá instituce se podílí na zprávě svých vlastních výdajů, tedy na zprávě výdajů správních. A co se týče výdajů provozních a kontrolních ustanovení a mechanismů pro udělování absolutoria, tak zde platí vše, co platilo do posud. Platí to tedy i nadále. Znamená to tedy, že si parlament nemusí dělat vůbec žádné obavy, protože se vůbec nic nemění. A nyní ke správním výdajům. Paní Gressler a pan Brok mají pravdu. Ve smlouvě se opravdu počítá s tím, a je to článek 319, že parlament uděluje absolutorium komisi. Komisi. Aby také všichni víme, a hovořilo se o tom zde, že v praxi Evropský parlament postupoval tak, že uděloval absolutorium i dalším institucím. Paní Gressle říkala, že je to politický proces. Ve skutečnosti ovšem vidíme, že absolutorium je udělováno. A ustanovení finančního nařízení počítají s tím, že instituce musí dodržovat ustanovení a doporučení procesu udělování absolutoria. Tedy toto absolutorium se oficiálně uděluje komisi, ale jsou zde jednotlivá oddělená absolutoria pro jednotlivé instituce. A myslím si, že paní Gressle velice jasně řekla, že se, promiňte paní Eštnová, že se tedy podrobí absolutoriu pro výdaje služby pro vnější činnost já si myslím, že to je velice jasné a přirozené, že se takto bude postupovat. Myslím si, že to je ta nejdůležitější otázka, která zde padla. Jinak si myslím, že na ostatní poznámky reagovat nemusím. Paní Gressle se ještě zmiňovala o programu a o spravování finančních prostředků. Zde bych rád odlišil dvě věci. Jednak zde máme ten program sám o sobě a na druhou stranu zde máme zprávu provozních výdajů. Je to těch 8 miliard, o kterých hovořila paní Gressle a ty bude zpravovat i nadále komise podle platných postupů. Na tom se nic nemění. To jsem chtěl ještě jednou zdůraznit. Děkuji. Paní Suka. Děkuji, pane předsedo, několik vyjasnění. Ta otázka je jedné či dvou třetin. Není to nikde zmíněno eh, v služebním řadu zaměstnanců, to je něco mimo eh, služební řád. Já jsem srovnávala s, uh, situaci s parlamentními asistenty, ale musím vyjasnit, že to se týká jen metodiky, která se využívá k tomu. Pro národní diplomaty vytváříme novou kategorii dočasných zaměstnanců a Eh, zaměstnanci Relexu jsou chápáni jako zvláštní kapitola eh, ve služebním řádu. A tam tedy srovnání končí. Jedná se jen o metodu. Eh, prodloužení smlouvy. Kdo o tom rozhoduje, Za jakých podmínek? U dočasných zaměstnanců bude rozhodnuto vysokou představitelkou za podmínky, že členský stát souhlasí e, s e, tímto převedením zaměstnance. A poslední bod, o kterém hovořila paní Gresle, o tom, že národní diplomaté budou spravovat evropské peníze, ano, ale jako dočasní zaměstnanci. A my ve služebním řádu hovoříme o tom, že pokud eh, generální tajemník rozhodne o disciplinárním postupu, tak ty disciplinární postupy budou, za, budou zahájeny i v rámci Evropské vnější služby. To znamená, že my budeme pokryti. Děkuji vám, paní doktor Kosuka. Přejdeme tedy k druhému kolu dotazů. Jako první promluví stínový zpravodajové na dvě minuty pan Lamsdorf. Ja, Dank. Děkuji, pane předsedo. Rád bych se ještě jednou vrátil k jedné věci, která je podle mě zcela surreal, surrealistická. Paní Gressle zde byla jakožto expertka na rozpočtet a ona nám zde řekla, že zde máme velké porušení rozpočtového práva. Pomocí tohoto návrhu komise nám říká, vůbec nic se nemění. Komise má velké zkušenosti s prováděním a kontrolou rozpočtu. Tedy nechci říct, že je zde nedůvěra, ale mám pocit, že ten dialog je naprosto surrealistický. Tedy politicky vysoká představitelka, vy jste to řekl, zcela jasně řekla, že se podrobí absolutoriu. Ovšem, jakým způsobem to bude právně zakotveno? Je to momentálně tak, jak říká paní Gresle, že v podstatě k tomu dochází za porušování rozpočtového právda? Ano či ne? A pokud ano, musíme tedy najít novou cestu pro vyřešení této situace. Přeci není možné, abychom zde měli takovou situaci, kdy máme jasný politický závazek. Pan kolega Brok eh, se na to ptal v rámci slyšení paní Ešnové. Budeme mít i nadále absolutorium, budeme mít i nadále parlamentní kontrolu. A paní Ešnová jasně odpověděla ano. A chtěl bych tedy abychom eh, v rámci rozpočtu opravdu se nějakým způsobem dohodli, abychom vyřešili tento problém protože je mnohem důležitější než to, o čem zde interně hovoříme, je totiž ten první cíl, o kterém hovořil pan Brok, a to je to, abychom měli fungující, fungu, fungující zahraniční politiku. A já proto zcela jasně vítám to, že je zde s námi pan Kristoforos a hovoří s námi. A už to tady padlo, jakým způsobem máme o něčem smysluplně spolu rozhodovat, když sám říkáte, že organinogram je není úplný, návrh rozhodnutí nemá přílohy, jakým způsobem potom máme se jakožto instituce o, smysluplně o tom bavit. Proto já chci říci, že ten organigram, který zde máme, pro mě prostě není dostatečný pro vytvoření fungující evropské zahraniční služby, tak, aby byla schopná poskytovat něco více než národní diplomaté. Děkuji. Pan Brander, dvě minuty. Dank. <clears throat> Děkuji srdečně. Chci se zmínit o třech záležitostech ve spojení s tím, e, tato kombinace mezi komunitárními službami a národními službami, zdali tato konstrukce bude úspěšná či nebude úspěšná. Já mám nyní obavy, že to jde nyní mezivládním směrem a to chci zdůvodnit na dalších záležitostech. To se týká například také plánu misí, neboť v tyto mise, tyto delegace budou vlastně nezávislé, ale budou součástí vnější služby. A proto se ptám, bude tam nadále kombinace pracovníků? Přijdou do těchto oddělení zaměstnanci komise, anebo to bude zcela potom nezávislé a autonomní. Jestliže tato část zůstane autonomní, pak nemůže čerpat žádné komunitární finanční nástroje, protože tak bychom e, financovali mezi vládní struktury a pak mi nestačí, aby šek podepsal někdo z komise. Takže to prosím vyjasnit. Druhá věc je otázka generálního tajemníka. V posledním návrhu až Clintonové je to tak, že to, tento generální tajemník nebude mít pouze finanční kompetence, ale také reprezentační kompetence. Ale paní Ashton nebude moci tuto osobu vyhodit, pokud s ní bude, nebude spokojená. E, takže tady lojalita potom bude na straně členských států. Jestliže tento člověk bude jmenován členský, e, členským státem, proč má tolik práv a proč nad ním nemůže paní Eštonová rozhodovat. A potom ještě jedna e, třetina. Já se ptám, kdo bude platit tu, tuto třetinu, platit nadále členské státy, nebo to půjde z Evropské evropského rozpočtu. Jestliže tyto lidé budou placeni z členských států, pak je jasné, že budou loajální vůči členským státům. Děkuji vám za odpověď na tyto otázky. Děkuji na dvě minuty. Pan Tanok. Děkuji, pane eh, předseda, jsem si stínový zpravodaj, takže také musím přednést několik poznámek. Na rozdíl paní Brandner. My jsme reformistická a eurorealistická skupina, takže nás těší téměř, že velká část této služby bude na bezivrádní úrovni, zejména v oblasti politické přípravy podpory eh, společně bezpečné zahraniční politiky a evropské obrané politiky. K tomu, co říká pan Lansdorf, je tu taková eh, blízkost smrti eh, Eh, ale my bychom neměli to schazovat. Uvidíme eh, za eh, rok, co se bude dít, jaké budou analýzy. Uvidíme, jaká budou, jaká budou pravidla rozpočtová, jestli budou porušena či nikoli. Náš rozpočet je tak složitý, že někteří poslanci ani po deseti letech činnosti tomu pořádně nejsou eh, schopni porozumět. A eh, obávám se ale, že to je z části vědomé a že potom je, je toto využíváno těmi, kdo rozpočtu skutečně rozumí. Eh, my bychom měli zeštíhlit vnější službu, což se zaměřuje především na strategické plánování a na rozvoj. Tam je to nezbytné. Já jsem doufal, že se to všechno z toho vystřihne, ale protože tu je primát vnější služby v obrané politice a zahraniční bezpečnostní politice. Eh, musím ještě poznamenat otázku, která se týká organigramu. Myslím, že na generálního tajemníka to je francouzský kandidát a uvidíme, zda z politického a bezpečnostního hlediska mm, e, to bude plně, my víme velice málo o tom, jak má být tedy chápána e, ta bezpečnostní e, a zahraniční spolupráce. Uvidíme, zda nakonec nebude předseda těchto, těchto výborů tím, kdo bude vést celé tyto aktivity. Pan Sarius Volsky, dvě minuty. <laughs> ho preso un distratto. Děkuji, pane předsedo. Jedna otázka, dva, dvě záležitosti. Já chci vyjasnění v jedné otázce. Od eh, velvyslance pro vnější službu nebo od koho? Vlastně od generálního ředitele. Takže když říkáte, že služební řád bude otevřen pro vstup evropské, pro všechny evropské instituce myslíte také zaměstnance Evropského parlamentu? Další dva body jsou. My jako parlament chceme silnou zahraniční politiku a také silný zahraniční nástroj. Dvě otázky. Politická odpovědnost již byla zmíněna a problém je, že to nebude tak politicky zodpovědné, jak my si přejeme, jestliže eh, Lady Ashton nebude mít žádné zástupce politického rázu. A my se domníváme, že politické zástupce paní Eštonová potřebuje. A potom další věc, to je legitimita. Tato služba musí být akceptována všemi občany a členskými státy. To znamená zeměpisná přítomnost. Mě by zajímalo, jak představitelka bude představitelkou, jestliže nebude e, e, akceptována všemi státy, tak aby také všichni občané v Čech, částí Evropské unie tam nebudou re- reprezentováni. To znamená, že nelze potom postupovat neutrálně. Já se domnívám, že je třeba stanovit indikativní cíle zastoupení pro všechny státy a potom musíme postupovat podle nařízení Rady 401. Děkuji vám, pane Sarius Volsky. Slovo má pan Soubora do minuty. Děkuji, pane předsedo. já souhlasím s panem Kristofersem, když hovoří o nutnosti e, flexibility, ale určité prvky musí být pevné. A to se týká především rozpočtu. My jako sociální demokrati chceme postupovat pragmaticky. Nejde o strukturu rozpočtu, ale musíme schopni, být schopni kontrolovat rozpočet a udílet absolutorium. Jestliže toto současný návrh zaručuje, pak pak dobrá a jestliže ne, tak musíme navrhnout něco nového. Pokud se týče zaměstnanců, tak já tady hovořím také za pana Rabkaje, my zatím si nejsme jisti, že všechny předpisy nám zaručí jednotné komunitární pracovníky. Ať budou tito pracovníci přicházet odkudkoliv, tak musí sloužit Evropské unii a musí také sledovat e, směr EU. Pokud se týče zodpovědnosti, jestliže něco dopadne špatně a tento člověk se vrátí na národní ministerstvo, pak je jasné, že on musí být zodpovědný za jako chyby spáchané na komunitární úrovni. A potom, pokud se týče generálního tajemníka, pro nás je to správní pozice a paní vysoká představitelka by měla mít šanci o něm rozhodnout. Máme mít také politické zástupce. Nechci tady hovořit o zástupcích, ale jestli že máme vysokou představitelku na základě článku 37, tak bychom měli mít například také člověka zodpovědného za komunikaci a také za kontakt, zodpovědného za kontakt s parlamentem, protože my jsme sice pro pružnost, ale určité prvky musí být pevné. Na závěr druhého kola připomínek pan Janaku. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. Polit- zahraniční politika Evropské unie je tedy v rukou paní Ashton, která je zodpovědná za tuto službu vnější činnosti. Je také představitelkou Evropské komise, ale de facto má reprezentovat celou EU, a to jest i parlament. A proto i všichni, kdo mají být nebo byli eh, zvoleni, eh, to má platit i pro všechny, kdo byli už eh, zvoleni a vybráni. Pak je tu otázka geografické distribuce jednotlivých míst. Je třeba na to myslet. Některé země se mohou cítit vyloučeny z některých všeobecných principů eh, a to jsou situace, které opravdu nejsou slučitelné s řešením určitých problémů. Eh, může dostat k počátečním potížím a právě proto eh, geografická distribuce a respektování těchto pravidel má obrovský význam ale také je třeba vytvořit skupinu, která bude mít patřičnou zkušenost, která bude vzcházet z Evropské komise, z parlamentu a také ze členských států, ale také z nezávislých expertů, kompetentních osob. Grazie, onorevole Giannaku. Eh, la... Děkuji. Slovo předávám našim hostům ve stejném pořadí, pan Christopher Sena, posléze další, pane Žažan a paní Suka. Tři, čtyři minuty, je-li to možné to Mr. Lambsdorff. Eh, first of... Nejdříve panu Lambsdorffovi. Nejdříve se chci tedy omluvit za to, že tu není žádná příloha k tomuto eh, nařízení. V podstatě šlo o to, že jsme potřebovali čekat tři týdny, než museli bychom čekat tři týdny na tu přílohu. Přílohu dostanete v zápětí. Samozřejmě, že to je důležitý prvek pro hodnocení celého systému. Ohledně organigramu, tedy té tabulky zaměstnanců, pořád je tu určitá flexibilita. Ještě tu nemáme e, celkové rozhodnutí, víme, jaké jednotky tu mají být, ale neměli bychom je příliš přísně ještě dělit, protože e, potřebujeme pokrýt e, situaci tak, jak se bude vyvíjet. Je třeba já znám například jednoho ministra zahraničních věcí, který nemá například na svém ministerstvu to jasná dělítka mezi jednotlivými uh, odděleními. A velice mu to pomáhá. A teď k otázce. Týkající se generálního tajemníka. Rád bych vyjasnil především, že když hovoříme o tom, že generální tajemník by, by měl reprezentovat službu, tak k tomu neukládáme žádnou politickou eh, reprezentativitu. To znamená, že na této úrovni to chápeme tímto administrativním způsobem. Na druhé straně padly i hlasy, že není třeba mít silného generálního tajemníka. Já si myslím, že ho potřebujeme, protože to je jedna z nejdůležitějších úloh, kterou generální tajemník má, aby zajistil, že bude dobrá koordinace eh, vnějších politik. A to potřebuje paní Ashton a potřebuje veškeré informace a spolupráci se sekretariátem rady. je třeba, aby všichni společně mohli spolupracovat. Je tedy zapotřebí, aby to byl člověk, který je toho schopen. Generální tajemník také bude mít velice důležitou úlohu v tom, aby zajistil nezbytnou koordinaci v rámci služby. Je tu nezbytná potřeba koordinace celé eh, celé bezpečnostní zahraniční politiky. Například to jsou mise, je to rozdělení geografické jednotlivých delegací. Proto tedy je mm, zapotřebí mít eh, geografické oddělení, je třeba mít eh, zvláštní zástupce pro jednotlivé oblasti. A to všechno musí zajišťovat generální tajemník není jako pavou, který sedí uh, na své síti a musí kontrolovat všechny nitky, ale uh, potřebuje určitou flexibilitu a přitom určitou koordinaci. And, and please, uh... Zapomeňte na jména, která se objevila v tisku. Prosím, přibližte se k mikrofonu, říká pan předseda, protože jinak tlumočníci neslyší a my také neslyšíme. Přečtěte si to, co je eh, v odůvodňovacím memorandu. Včetně, včetně, všichni, včetně generálního tajemníka, projdou eh, selekčním procesem. To je, myslím, novinka v dějinách Evropské unie projdou stejným eh, selekčním procesem jako všichni ostatní zaměstnanci. Jako všichni vedoucí misí můžete převést člověka z komise na externí místo. A k tomu je určité výběrové eh, řízení, určitý postup, a od nynějška se tento postup bude vztahovat na všechna řízení. Děkuji panu Svobodovi za flexibilitu a společně s ním mohu zopakovat, že pokud dojde k jakýmkoliv pochybám, o tom, co paní Ashton slíbila ohledně kontroly rozpočtu a možnosti absolutoria na základě tohoto textu, tak se ten text změní, protože my chceme zajistit, že bude plněn cíl. To my uděláme. Děkujeme, pane Christoversene. Slovo má pan Jean-Juan. Děkuji, pane předsedo, byl velice stručný. Myslím si, že jsem v podstatě vše vysvětlil. Možná bych zmínil ještě jednu věc. Rozpočet pokryje správní výdaje a do toho bude spadat i finance pro úředníky a pro národní diplomaty kteří budou vysláni do diplomatické služby. Znamená to, že tedy budeme mít jednotné podmínky pro všechny v rámci nové služby. A myslím, že na všechny ostatní otázky jsem již odpověděl. Děkuji. Děkuji. Chci ještě doplnit kolegu. Národní diplomaté nebudou pouze placeni z komunitárního rozpočtu, ale není dovoleno, aby akceptovali peníze či příjmy z jiných zdrojů, mimo komunitárních zdrojů. To znamená, že nemohou dostávat žádnou odměnu z národních zdrojů. A potom tady byla otázka, zdali také pracovníci z různých institucí budou mít možnost vstoupit do vnější služby. Na začátku to budou pracovníci pouze z komise, rady a členských států a až tato úvodní etapa bude ukončena, potom budou moci do vnější služby vstoupit pracovníci ze všech institucí. A potom se tady také položila otázka týkajících se e, přechodných e, pracovníků, to znamená, zdali národní diplomaté, až se vrátí, zdali budou nadále ručit. E, něco podobného máme u dočasných pracovníků, a kteří jsou ve všech institucích. To znamená, jde o to, jaké kompetence máme vůči těmto pracovníkům po ukončení jejich služby, ale my určité kompetence a možnosti zde máme, protože my jim také platíme důchodové pojištění a tak dále, ale já si myslím, že bychom o tom ještě si měli popřemýšlet. Grazie, doktoresa Suka. Ultim... Děkuji vám, paní eh, doktorko Suka. Nyní pan Dav v posledním kole dotazů. Pane předsedo, Pane Kristofersne, já se vrátím k té otázce politické politických eh, zástupců pro Catherine Ashton. Pro parlament je toto klíčová otázka, ale eh, není to tím, že jsme parlament, že chceme nějakého politického zástupce. Potřebujeme někoho také na ministerské úrovni pro eh, společnou zahraniční bezpečnostní a obranou politiku. A předsednictví eh, TRIA eh, generálním tajemníkem, nám toto nemohou poskytnout. A já bych proto byl vděčen, kdyby eh, jste se k tomu vyjádřili. Eh, za druhé, vím, že tu je problém s načasováním. V, v jednání je stále méně nadšení, nicméně my na to musíme tlačit. Uh, a je třeba, abychom dosáhli toho, že bude otevřena paralelní neformální diskuze na sepsání meziinstitucionální dohody. A to musí být tripartitní diskuze, včetně předsedy Evropské rady. ten také musí být tedy součástí uh, této skupiny. Děkuji, pane Dafe. Pan Severin, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že všichni se můžeme shodnout na eh, výkladu eh, smlouvy. Implicitně či explicitně smlouva od nás žádá abychom učinili potřebné k tomu, abychom měli komplexní, výkonnou vnější eh, zahraniční akci. Takže pokud se na tomto shodneme, myslím, že smlouva nám umožňuje jakékoliv řešení k dosažení tohoto cíle, protože jakýkoliv expert eh, v právní oblasti vám může odpovědět, že nemůžeme splnit smlouvu, pokud si stanoví eh, možné cíle. Eh, teď tedy se musíme zabývat jednotlivými rozměry vnější akce a podle smlouvy tu jsou také různé kompetence či body kompetencí. A k tomu se vztahuje moje otázka. Za prvé, jak mi vysvětlíte, prosím, řekněte nám to, formulujte nám to, abychom mohli našim voličům, evropským občanům vysvětlit, že lze pojmout strategii zahraniční eh, politiky, zahraniční bezpečnostní a obrané politiky tak, že bude koherentní, bude konzistentní a že ten mechanismus související s touto vnější službou nám pomůže, abychom takovou politiku vedli. Za druhé, jak máme vysvětlit občanům, že rozpočtové nástroje, které jsou naprosto nezbytné k financování těchto politik, protože bez těch finančních prostředků tam nebude taková ta politika, že tyto prostředky jsou chápány tak, že konzistence rozpočtu umožní i konzistenci celé v zahraniční politiky. A Můžete nám ještě vysvětlit třetí věc ohledně zaměstnanců, že zde bude vyvážený, vyvážené geografické zastoupení, jako tam hovořil pan Carius Volsky. A to, že tito zaměstnanci budou eh, loajální Evropské unii, to je také zásadní. Děkuji, pane Severine. Paní Lunaček, dvě minuty. Yes, thank you, Mr. President. I would like to continue. Děkuji, pane předsedo, ráda bych pokračovala eh, k tomu, co řekla paní Suka ohledně toho, že vedoucí misi či delegací se vrací do svých národních států, pak se stanou velvyslanci někde. Co se tedy s nimi stane, pokud jde k nějakým nesrovnalostem? Vím, že velvyslanci jsou tedy součástí diplomatického systému. co s tím uděláte? Já si myslím, že je nezbytné nejdříve dosáhnout určité dohody, že e, členské státy v případě nějakých nesrovnalostí e, na základě práce jejich zaměstnanců, kteří pracovali ve vnější službě Evropské unie, že se s tím bude něco dělat, e, že bude možné jednat. Prosím, vysvětlete nám to. Je třeba, aby byla podepsána takováto dohoda s členskými státy. A ještě jedna důležitá eh, otázka. Kdo bude vybírat, kdo bude jmenovat eh, generálního tajemníka, kdo to bude? Vy jste mluvila, myslím, že to byl pan Christoversen, o výběrových řízeních eh, u všech vysokých úředníků. Kdo budou ti lidé, kdo bude vybírat ony kandidáty? A ještě pár věcí Eh, říkala jste, že je dobré, že lidé převedení z členských států budou placeni z evropského rozpočtu. A kolik to bude stát? Máte nějaké kalkulace? To by bylo zajímavé slyšet. Ještě poslední věc ohledně rozpočtu, a tady podpory pana Gualtieriho, ohledně rozpočtu společné bezpečnostní zahraniční politiky. Potřebujeme více rozpočtových řádek eh, k této oblasti. Děkuji. Děkuji, paní Léček.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 tady se to týkalo také záruky e, toho, že 50% lidí bude z komise. A pokud se týče nových členských států, tak tito lidé, e, nové členské státy zatím nejsou v komisi dostatečně reprezentovány. A proto se domnívám, že by bylo dobré také Eh, zohlednit ve nové vnější službě také zástupce nových členských států. Vysoká představitelka bude zastupovat EU vůči vnějšímu světu a jak můžete zastupovat EU v zahraniční politice, jestliže je zde tato interní nerovnováha zastoupení jednotlivých částí EU. Myslím si, že národní a geografická rovnováha je velice důležitá. Také rovnováha při předělování Mm, pracovní příležitosti je důležitá, takže si myslím, že není dobré, jestli že hned od počátku by byla vnější služba určitým způsobem diskriminační. Pan Man, Milan Mon. Zcela krátce. Myslím si, že je správné, že chceme mít i geografickou rovnováhu, jak to již zmínili někteří kolegové. Mám otázku k časovému harmonogramu. Zůstává se u toho, že toto rozhodnutí bude učiněno ještě v tomto trimestru? Zde bych tedy rád získal vyjasnění. A Děkuji. Rád bych také věděl, jak to tedy bude. Děkuji za ta vysvětlení o zaměstnanců členských států. Vy jste hovořil o sedmistech či osmistech, 55 500 má přijít z rady. K tomu eh, přichází ještě vojenští zaměstnanci. Není mi to zcela jasné. Pokud jsem to pochopil správně, tak eh, ti zástupci členských států a ti vojenští zástupci ty budou pracovat tedy pouze dočasně a úředníci komise, kteří budou chtít jít do diplomatické služby, tak u těch to bude také dočasn, dočasné zaměstnání, anebo to budou mít trvalé. Jak to mám správně chápat? Děkuji, paní Vajder, dvě minuty. Uh, thank you very much. Děkuji. Již bylo hodně řečeno. Já bych se chtěla zaměřit ještě na pracovníky. Tato vnější služba musí být eh, silným orgánem pro provádění zahraniční politiky a proto nemohu souhlasit s francouzským pojetím generálního tajemníka. Máme mnoho e, evropských institucí, které jsou řízeny čas úředníky a s tím občané nesouhlasí. Chtějí být lépe zastoupeni v těchto institucích. A vy říkáte, že máme zapomenout e, na všechno, co o tomto říkají média. Ale mě by také zajímalo, jak tran- transparentní bude toto výběrové řízení, tak aby najednou nedošlo k tomu, eh, aby generální tajemník byl opět francouz. A pak je tady další otázka, o které se již zmínili kolegové. Ta se týká geografických principů. Mně se nezdá, že tento geografický princip bude zohledněn, ale já si myslím, že opravdu s vnější službou se musí občané stotožnit, jinak se to stane eh, další evropský orgán, který bude vzdálen občanům. Já jsem z Lotyšska a my bychom tam také rádi viděli naše zástupce. Jestliže komise bude eh, hodně zastoupena ve vnější službě, tak my jako Lotyši nejsme dostatečně zastoupeni v komisi a tím pádem nebudeme zastoupeni ani ve vnější službě. Un eh, intervento del... Pani Brandner. Je to poznámka jednacímu řádu. Stala stručně otázka, na kterou jsme neslyšeli odpověď, ale která je důležitá. Do jaké míry budeme mít v ke křizovém řízení zaměstnance, kteří budou pocházet z jiných útvarů než z generálního sekretariátu a z členských států? Budete mít následně příležitost odpovědět. Paní Andrikin, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. To je překvapení a také se chci zeptat na geografické rozdělení zaměřit se chci právě na tento aspekt. Když se budou jmenovat eh, vyšší úředníci vnější služby, jsem silně přesvědčena, že legitimnost služby silně závisí na adekvátním geografické distribuci zaměstnanců všech eh, úrovní a všech míst. Papírový eh, dokument, který byl připraven kolegou Brokem, mám před sebou. Eh, v účastné zakepáně pan Frostat. A tady je několik priorit, které se týkají eh, jmenování vyšších úředníků a také zástupců a eh, šéfů delegací. Za prvé rozdělit si oblasti zodpovědnosti v rámci vnější činnosti na radě a na komisi a posléze vytvořit eh, výběrový panel ze zástupců komise a rady. Tento panel nesmí být složen ze zástupců všech členských států a měl by mít své vlastní selekční kritéria. Ale ty principy, které zde jsou zmíněny, to je tedy princip zásluh, geografické a genderové rovnováhy. A já bych byl rád, aby to, co zde navrhoval pan kolega Sarius Volský, tedy ty zásluhy eh, a adekvátní eh, země, eh, zeměpisné distribuce a genderové rovnováhy zde byly zohledněny. Děkuji. Grazie, onorevole Andrikiene. Děkuji, paní Andrikiene. Stručně uzavře pan Kovačev. Thank you very much, uh, Chairman. I'm... Děkuji. Velice stručně. Jak dlouho odhadujete, že bude trvat úvodní fáze budování vnější služby? A za druhé, nechci opakovat eh, se po svých kolezích týkající se zeměpisné rovnováhy, ale mohli bychom si vzít vzor z předpisu z roku 2005. Eh, mě by zajímalo, jak se zde bude postupovat. Kovačev, eh... Děkuji, pane Kovačeve. Pane Kristofersne, tři, čtyři minuty, prosím. Pane, pane předsedo, nevím, zda se to dá zvládnout za čtyři minuty. Za prvé eh, političtí zástupci. Toto téma bylo položeno na stůl. Je to jedno z důležitých témat, která se budou diskutovat v tom kolaterálním fóru. Souhlasím s panem Dafem je třeba postupovat co možná nejdříve. To je myšlenka, která je velice vábivá, má nicméně velice obtížně proveditelná. Eh, možné třecí plochy mohou vzniknout ne tak s radou, ale v komisi. Budou tam nějací zástupci komisařů. Co se stane, když tento zástupce se bude zabývat otázkami, které jsou i v kompetenci komisaře pro rozvoj. To jsou taková témata, která je třeba řešit a my jsme připraveni diskutovat. Ale není v mé moci zde říct si, jak budou dále postupovat jednotlivé instituce. Pan Dav hovořil o otevření paralelních diskuzí o v tomto formátu čtyřstraném, o politické zodpovědnosti. Z naší strany nemám žádné potíže. Jsem připraven co možná nejdříve se do toho pustit. Padla řada dotazů na zaměstnance zeměpisnou vyváženost. Well, in my personal life, I have... Za svůj život jsem byl dvakrát dočasným zaměstnancem, 14 let na radě, na sekretariátu Radia 4, na komisi. Moje osobní zkušenost je že jsem si připadal jako plnoprávný zaměstnanec Evropského společenství. Myšlenka, že nějak náležíte k národní správě, eh, alespoň pro mě tedy nebyla patřičná a mě to tak aspoň nepřipadalo. Systém, který chystáme, předpokládá určité období pro tyto Eh, zaměstnance, kteří by dvakrát na čtyři roky, tedy celkem osm let, mohli být eh, převedeni do našich služeb. Členské eh, státy jsou také povinny odebrat zpět ty své zaměstnance, pokud oni budou se chtít vrátit. To je v tom rozhodnutí za období osmi let můžeme postupovat jako výjimku eh, ze služebního řádu a není povinnost eh, pak eh, ty zaměstnance přijímat zpátky. Ohledně zeměpisné distribuce míst. Velice jasně v těchto diskuzích od počátku zaznívá frustrace mnoha členských, nových členských států ohledně náboru zaměstnanců opravdu ta slova došla sluchu. A my víme, víme, že když nedojde k vyrovnané situaci, tak budou potíže. Chceme vytvořit mechanismy, které by usnadnily, že Eh, že to tak bude, protože budeme mít poradní výbor pro eh, výběr zaměstnanců. Členské státy se také budou účastnit této procedury, tak abychom mohli doporučit eh, vysoké představitelce možná řešení ohledně zeměpisné vyváženosti. A k tomu, co se týká generálního tajemníka. V zásadě Jmenování generálního tajemníka bude stejné jako u jiných vysokých míst. Místo bude vypsáno, bude výběrové, výběrový panel, výběrová komise a, a vybere si ze shortlistu. A v, tom, v té výběrové komisi budou zástupci komise Rady členských států, a také eh, Evropské vnější služby. A co se týče společné zahraniční a obrané politiky, opravdu je tu nedostatek občanských kapacit. Je příliš mnoho eh, vojenských eh, zaměstnanců. My především se snažíme dosáhnout většího počtu civilních zaměstnanců a velice Rádi bychom tam měli lidi z komise. Děkuji, omlouvám se, že jsem nezodpověděl plně vaše dotazy. Samozřejmě jsou zde určitá omezení, to my chápeme. Možná paní Suka s rodat. Několik otázek. První otázka znělo, kolik národních diplomatů bude placeno. My jsme řekli, že oni budou placeni podle eh, funkce, kterou budou vykonávat z evropského rozpočtu. A jak to bude potom s převodem pracovníků. Takže tito pracovníci eh, nebudou vypůjčeni, ale přejdou vlastně z komise a budou součástí vnější služby potom, jak dlouho bude trvat úvodní fáze. Eh, tady v textu se navrhuje, že to bude 2013. Poslední otázka byla, špatné reprezentace zeměpisného rázu. Mě by tady vždy byla otázka, do jaké míry hodláme také uplatňovat výjimku z roku 2004 i na vnější službu na příslušníky z nových členských států. Já se domnívám, že to je otázka, kterou jste položil. A já se vám nyní nemohu dát odpověď, ale ještě se touto otázkou budeme zabývat. Musíme se tím ještě zabývat. Doktor Kristofersen forse lei. Prego. Na pane Kristoffersne? Byla to otázka na, diploma, na mobilitu či nemobilitu diplomatů? Ne, imunitu. Diplomatic immunity. Uh, just to, to, to make it clear. That... Jenom abych to objasnil. Také mám diplomatickou zkušenost. Jako diplomat máte imunitu ve funkci, kterou provádíte v rámci výkonu vašeho pracovního zařazení. Nemáte imunitu pro to, co jste dělal někdy v minulosti. Takže pokud máte nevyřízený účet s komisí, tak vás diplomatická imunita nezachrání. Bene. Eh, Nemáme více než pět minut. Na závěr může ještě tedy odpovědět náš zpravodaj, pan Brok. Děkuji. Myslím si, že je to velice politování hodné, co řekl pan Kristoforsem, že tedy Nemůžeme utíkat do Severní Koreje a samozřejmě je to něco, co by mělo platit i pro poslance. Několik poznámek. Myslím si, že je třeba ještě vyjasnit určité věci, určité aspekty a vidíme, že i u otázek rozpočtu, u otázek absolutoria, otázek finančního nařízení je to ještě uh, Eh, nejasné. Je důležité to ještě vyjasnit s komisí. Myslím si, že je to důležitá věc. A budeme to muset ještě rozkoumat, ověřit správního hlediska, je to vše v pořádku. Ale co se týče toho politického zastoupení, toho zástupce, eh, tak eh, to není dostatečně vyjasněno a myslím si, že jsme to zde vyjádřili velice jasně. Musí být jasné, je třeba jasně rozlišovat. Rozlišovat mezi tím, co jsou dohody, mezi institucionální, kont- mezi institucionální dohody a kde máme pole praktické spolupráce, na které bychom se také mohli dohodnout. Tedy například bezprostřední spolupráce mezi vysokou představitelkou a Evropským parlamentem. Myslím si, že bychom se tomu měli věnovat v příštích týdnech a opravdu ventilovat takovéto otázky, rozmyslet si, kde co můžeme udělat. Já si nemyslím, že by vysoká představitelka řekla, že e, samostatně v těchto oblastech jednak nebude, protože to by vedlo k velkým problémům. A samozřejmě to souvisí i s otázkou politického představitele. My zde vidíme, že je ten, máme ten organigram, máme tam ty dva zástupce a odpovědné komisaře. Stále ještě nevíme, jak to bude vypadat, ale z pohledu parlamentu samozřejmě je v celkovém rozhodovacím kontextu nejenom důležitá role komisařů, ale je zde i důležité opravdu jasné politické zastoupení paní Eštonové v době její nepřítomnosti a je důležité, aby toto celé bylo ještě vyjasněno. Já si myslím, že ten návrh finančního nařízení je tedy zde Ovšem ta formulace, byly zde kladeny v tomto směru otázku, je tato. Je samozřejmě jasné, že zde máme právo na absolutoriu, které se týká pouze komisy a v ostatních oblastech máme praxi. Ovšem praxe nenahrazuje primární právo a vůbec nenahrazuje právo samo o sobě. A z tohoto důvodu je důležité to právně podložit a ne to podložit pouze praxí. Praxi je možné změnit a dokonce i jednostranně. A to samozřejmě nechceme. Chceme, abychom měli právo a nechceme, abyste byli, abychom byli odkázáni na jakousi politickou milost. Děkuji. Děkuji vám, pane Broku. Tato schůzka byla velice zajímavá a mimořádně poučná pro naše následující práci, která zde neskončila. Následovat bude další úsilí a my chceme poděkovat našim hostům za to, že přišli mezi nás. Další schůze našeho výboru se bude konat 14. to je eh, ve středu zde v Bruselu.